colleagues, um, just for those who are waiting for point 24. Jenom eh, čekáte-li na bod 24, eh, paní Makovej nemůže přijít, nahradí paní Stevens. Teď se chystá kopie projevu pro tlumočníky, takže máme krátkou pětiminutovou přestávku, aby paní Stevens potom mohla vystoupit a nahradit paní Makovej.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 Okay, can we start? We can? Okay. Okay, colleagues, sorry for the delay, but um, we are now ready to start. Pan předseda říká, že už můžeme začít. Teď tady budeme hovořit o implementaci zbývajících eh, ustanovení SIS v Rumunsku a Bulharsku. Pravodajkou je Monika Makovej. Ta tady ale bohužel být nemůže takže děkujeme paní Steven za to, že ji zastoupí. Chci jenom připomenout, že 18. ledna rada požádala parlament, aby se vyjádřil k plánovanému rozhodnutí, které by mělo eh, implementovat zbývající ustanovení šengenské AKY eh, v souvislosti s Bulharskem a Rumunskem. Cíl tohoto rozhodnutí rady je zrušit omezení, které ještě přetrvávají pro využívání SIS ze strany Bulharska a Rumunska zejména týkající se možnosti vydávat upozornění v rámci systému SIS pro účely odmítnutí vstupu nebo pobytu. A pravdajkou za výborlivé paní Makové, která vypracovala návrh zprávy, kterou už máte k dispozici. Na začátku tohoto týdne také rada oficiálně předala parlamentu revidovanou verzi tohoto návrhu a ty hlavní změny tam jsou, já to teď rychle uvedu, je tam odkaz do 25 čengenské úmluvy, který se vztahuje na Bulharsko a Rumunsko eh, vzájemně a ve vztahu k zbývajícím šengenským státům. A poté tady eh, datum vstupu v platnost eh, tohoto mm, rozhodnutí rady. A teď navrhuji, abychom si vyslechli prezentaci návrhu rozhodnutí rady ze strany předsednictví, poté se k tomu bude moci vyjádřit komise a na závěr Paní Stevens eh, bude prezentovat návrh zprávy paní Makové. Pokud souhlasíte s tímto postupem, tak, eh, tak budeme postupovat. A teď mi dovolte, abych dal slovo panu Čekovo, Sekové. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní zpravodajko, vážení poslanci, dovolte mi, abych jménem Rady poděkoval zpravodajce za předložení návrhu zprávy o rozhodnutí Rady, jimž se implementují bývající usnesení ženěcké aky ve vztahu k Rumunsku a Bulharsku a použití SIS Pro radu je toto rozhodnutí důležitým krokem při posilování spolupráci v rámci SIS. Dnes máte oficiální verzi návrhu rozhodnutí. Nasleduje to po dohodě o systému vstupu a výstupu, který členské státy mohou provozovat, i když eh, plně neaplikují šengenskou aky. V tomto systému jsou tři podmínky pro ten daný členský stát, který ještě plně šengenskou aky neaplikuje. První podmínka je úspěšné dovršení procesu hodnocení, tím si jak Bulharsko, tak i Rumunsko prošlo už před nějakou dobou. Druhá podmínka se týká ustanovení šegenské aky týkající se vízového informačního systému. To už také bylo zavřeno a teď eh, musí následovat toto rozhodnutí, v rámci něhož jsou implementována i ta zbývající ustanovení u obou zemí. Rada tedy přijala příslušné kroky pro to, aby připravila tento návrh, aby se tím naplnila i ta poslední podmínka a tím budou moci Rumunsko a Bulharsko používat eh, systém SIS bez jakýchkoliv omezení, tak jak je to v článku 1.5 rozhodnutí Rady z roku 2010. Je to rozhodnutí o aplikaci ustanovení šengenské aky týkající se šengenského informačního systému v Rumunsku a Bulharsku. To by mělo, jak už bylo řečeno, eh, vydávat upozornění o vstupu nebo pobytu a také budou moci odmítat vstup těm osobám, které nesplňují podmínky vstupu do šengenské oblasti, šengenského prostoru. A kromě toho tyto dva státy už budou plně funkční v tomto systému a budou moci fungovat jako ostatní. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Sekove. Teď dáme slovo komisi. Pan Marke má slovo. Paní Marke. Já jsem Fire Klarhot. Děkuji, paní Stevens, vážení poslanci. Komise vítá předložení tohoto rozhodnutí, protože to zahrne eh, Rumunsko a Bulharsko do šengenské spolupráce úplně a je to také opatření, které povede ke zlepšení bezpečnosti v EU a poté, co to rozhodnutí bude přijato, tak Rumunsko a Bulharsko budou moci vkládat do systému upozornění o odmítnutí vstupu nebo pobytu a ostatní členské státy to uvidí v tom eh, systému budou tedy se tím moci řídit na vnějších hranicích. A dále bych ještě chtěla zmínit, že technicky vzato už byly udělané všechny technické kroky pro to, aby eh, tato funkcionalita mohla začít. Testy se také provedly, provedla EULISA, Rumunsko a Bulharsko také otestovali to své systémové rozhraní, takže všechno je připraveno na to, aby toto rozhodnutí začalo platit. Měl bych ale také zmínit, že komise by dala přednost tomu, aby toto opatření následovalo po zrušení kontrol na vnitřních hranicích, jak víme, ty pořád probíhají a pořád ještě šengenská AKY obsahuje určitá ustanovení, které teď není možné přímo nebo plně aplikovat ze strany Rumunska a Bulharska. To by byl další krok úplné integraci a komise by tomu dala přednost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji radě i komisi a teď eh, se dozvíme, co to všechno znamená. A jako první bude mluvit paní Stevens v zastoupení paní Makovej. Uh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Já teď eh, tady zastupuji paní Makovej, která nemohla přijít, protože je indisponovaná. Takže mi dovolte, abych tady prezentovala návrh zprávy týkající se rozhodnutí Rady o zrušení zbývajících omezení na používání systému SN e ze strany Bulharska a Rumunska. Tato omezení se týkají povinnosti vkládat do toho systému odmítnutí vstupu nebo pobytu. Tato povinnost nevydávat tato upozornění a poskytovat dodatečné informace o příslušnících třetích zemí pro účel odmítnutí vstupu nebo pobytu. V okamžiku, kdy bude přijato toto rozhodnutí, ty kontroly prováděné Rumunskem a Bulharskem na jejich vnějších hranicích nebo na jejich území budou efektivnější. Tyto dva členské státy budou moci vkládat ta upozornění v systému SIS a provádět nebo konat na základě těchto upozornění ze strany jiných členských zemí. To povede ke zlepšení bezpečnosti v EU, vzhledem tomu, že tato upozornění se vydávala na základě ohrožení veřejné bezpečnosti. Pravodajka vítá toto rozhodnutí rady. Připomíná, že jak Rumunsko, tak Bulharsko hrají klíčovou roli v eh, dohledu eh, hranice u Černého moře nebo u, Danu, u Dunaje, což jsou citlivá místa na našich vnějších hranicích. Oba tyto státy také významně přispívají k logistickým operacím Evropské unie na ostrahu hranic. To je důležitý vývoj, který umožňuje přestoupení eh, Rumunská a Bulharska do šengenského prostoru a také to umožňuje efektivně bojovat proti organizovanému zločinu. Pravdajka doporučuje, aby parlament vyslovil svůj souhlas bez jakýchkoliv pozněcích návrhů, tak aby členské státy mohly co nejrychleji přistoupit k rychlému přijetí. Úta pro pozněcí návrhy je 2. května a hlasování tady na výboru Libe by mělo být proběhnout květnu 24. Děkuji, Helgo. Pane Kojejo, budete první. Děkuji, pane předsedo. V roce 2011 měl jsem tu čest eh, připravit zprávu schválenou parlamentem pro přistoupení Bulharska a Rumunska k šengenskému prostoru. Bohužel i dnes Bulharsko a Rumunsko nejsou součástí zóny volného pohybu. A řekl jsem to mnohokrát, Bulharsko a Rumunsko splnilo své domácí úkoly a jednomyslnost v radě jim bráví, brání ve vstupu. Vedu příklad nespravedlnosti a problémy s jednomyslností. A opět, pokud jsme hodnotili zprávu Schengenu, kde jsem správným, já jsem to ještě zopakoval bez jakýchkoliv výhrad. Rumunsko a Bulharsko by měly být okamžitě a bez výhrad plnohodnotnými členy zóny volného pohybu. Tento návrh zprávy je dalším krokem k přistoupení těchto dvou zemí k zásadní součástí Schengenu, a to je Schengenský informační systém. A zdůrazňuji, že budeme urychleně udělovat náš souhlas s tím, aby mohl být eh, využíván systém SIS pro další kontroly. A jak na to poukázala zpravodajka, tyto dva členské státy budou opět navyšovat svou roli v bezpečnosti šengenského prostoru a nebudou moci na druhé straně využívat více svobody. EPP je připraveno spolupracovat se spravodajem a zdůrazňuje, že plné přistoupení k šengenské zóně nejen k SIS ze strany Rumunska a Bulharska by měly být prioritou pro Evropský parlament. Děkuji mnohokrát. Děkuji, nemůže to být jasnější. Jsem, že pan Coelho je naším zpravodajem pro Schengen. A Taňo, máte slovo. Já přečtu text, kterou připravil Sergej Stanišev, který bych chtěl poděkovat zpravodajům za další pokrok u této věci. Chci připomenout kolegům, že v říjnu Rada schválila rozhodnutí o udělení pasivního přístupu do SIS pro Bulharsko a Rumunsko. Spolu s tímto rozhodnutím, které dnes řešíme, to jsou dva posled, dvě poslední ustanovení před eh, odstraněním vnitřních kontrol pro Bulharsko a Rumunsko. A hlavním důvodem pro tento pokrok je, že to jsou předpoklady pro uplatnění systému EES, který má být funkční od roku 2020. Na základě tom, tohoto rozhodnutí Rady Bulharsko a Rumunsko bude mít odpovědnost a povinnost eh, všech plnohodnotných členů šengenského prostoru, avšak nedostatek politické vůle jim brání využívat všechny přínosy odstranění kontrol na vnitřních hranicích. Už je to téměř sedm let, kdy Rada dospěla k záru, že obě země splňují právní a technické požadavky ve všech oblastech šengenského AKI. A i tak, i když zde vidíme malý krok ku předu, ne na základě splněných kritérií, ale spíše na základě stále většího tlaku na bezpečnost, často na úkor lidské důstojnosti, ochrany osobních údajů a bezpečnosti. A je to bezpečnost a nikoli úcta k závazkům a hodnotám. A ty dnes rozhodují. Bezpečnost však vyžaduje společné kroky a nikoli rozpříštěnost. A je zásadní, abychom našli rovnováhu mezi volným pohybem a bezpečností. A toho můžeme dostanout pouze skrze robustním právním rámcem, kdy budou všichni postaveni na roveň. Když vytváříme neviditelné bariéry mezi členskými státy, které se snaží stát se součástí jedním z nejhmatatelnějších výsledků Evropské unie, to pouze slouží účelu podrývání evropské integrace a má to obrovskou politickou a ekonomickou cenu aby Bulharsko a Rumunsko mohlo fungovat v šengenském prostoru, je pozdní krok, ale vítaný a plně podporuji zpravodajku při její práci v této věci. To bylo od tedy Sergeje Staniševa. Děkuji mnohokrát. Myslím, že to, co jste řekla, skutečně shrnuje dobře stanovisko výboru Libe a parlamentu. A nyní pan Adamov, prosím. Děkuji, pane předsedo. Otázka Schengenu je nesmírně citlivá pro Bulharsko a Rumunsko. A to je důvod, proč bychom neměli zapomínat na to, že v červnu 2011, 9. června 2011, Rada dospěla k závěru, že všechny podmínky podle šengenského AKI, co se týče pozemních hranic, leteckých hranic, policení, spolupráce, ochrany osobních údajů, SIS, námořních hranic, víz, byly splněny Bulharskem a Rumunskem. Přesto rada zatím nedospěla ke konečnému rozhodnutí. A to konečné rozhodnutí musí být přijato jednomyslně všemi šengenskými členy. A to je zejména nespravedlivé, protože Bulharsko a Rumunsko chrání vnější hranici EU. Chtěl bych poděkovat eh, kolegovi Koejovi za jeho snahu a za jeho postoj. Děkujeme za postoj, podle něhož Bulharsko a Rumunsko musí okamžitě vstoupit do šengenského prostoru podpoříme současný návrh rozhodnutí, protože tento návrh rozhodnutí přispěje k odstranění posledních omezení při uplatňování SIS ze strany Bulharska a Rumunska a také přispěje k boji s kriminalitou a terorismem. Děkuji mnohokrát, pane Ademové. Někdo další k této věci? ne tak se vrátím k paní Stevens. Chcete to uzavřít? Nikoli? V pořádku. Je to informační bod. Měli jsme také setkání, které nebylo příliš navštívené, pokud jde o systém EULISA a o technických přípravách. Eh, systému SIS a infrastrukturních příprav s EULIZou. Nebyla tam příliš vysoká účast, protože to bylo paralelně s zvláštním výborem pro terorismus. A jsme vděční Eulize při pomoci v tomto vývoji. Nejsou-li další připomínky k této otázce, necháme to tak. Chcete něco doplnit, paní Stevens? Ano, s omluvou, pokud jde o Eulíza, podle mého vnímání a na základě paní, vyjádření paní Makové, vše již bylo připraveno. A včera proběhly zkoušky a vše fungovalo dobře. Je to pro vaši informaci, myslím, že je to důležité. Děkuji, kolegové. To ukončuje tento bod a nyní přistoupíme k bodu 24. Otázka s písmou odpovědí komisi z 8. listopadu o italském zákonu o šestiletém povinném uchovávání telekomunikačních údajů ze strany paní Sophie Intveld. Jako obvykle ta otázka nebyla odpovězena včas, bylo to předloženo paní Intveld. A lhuta pro odpověď eh, uplynula 15. ledna 2018 a když nedošla odpověď, eh, tak navrhovatelka otázky požádala, aby tato otázka byla na pořadu jednání výboru Libe podle článku 130 odstavec 5 jednacího řádu. Když mezi tím komise odpověděla na otázku, navrhovatelka by stále uvítala projednání odpovědi. Sofí, máte slovo abyste ústně se vyjádřila k té otázce. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že tak trochu váhám. Hovoříme o závažné politické otázce a jediný poslanec v sále a je tu asi také úředník Evropské komise, který se připravil na to, že vydrží zlobu paní Infel po dobu pěti minut. Je to věc, je to tak, tak to máme řešit politické otázky. Je to otázka skutečně bezcitnosti eh, Evropské komise, která nebere vážně písemné otázky z naší strany. A já mám pocit, že tato debata je zbytečná. Italský parlament schválil zcela podloudně tento zákon, podobně jak se schvaloval iCloud ve Spojených státech, tak schválili zákon o uchovávání telekomunikačních údajů, na dobu 6 let, což je skutečně daleko sáhle. Odpověď Evropské komise byla, protože my jsme dostali pozdní odpověď, byla, že nás se to netýká, je to na národních orgánech a my už připravujeme legislativu, která to zlegalizuje. To je odpověď komise. A máme tu diskusi, kde je jediný europoslanec a úřední komise. Já myslím, že to není správný postup. Já bych navrhl z hlediska mechanismu odpovědnosti, pokud je o účast, je to, je to trošku širší téma. Máme tolik jednání, tolik práce probíhá současně a jsou tu opravdu střety mezi jednotlivými setkáními. Takže je to, jedna, to je jedna věc, ale já bych chtěl ještě do zápisu zmínit, že i když někdy se stane, že tato situace nastane, kde je velmi malá účast a skutečně chceme využívat ten mechanismus článku 130. Já bych nechtěl, aby to vypadalo, že bychom neměli nadále využívat tento mechanismus, aby nám komise tedy takto vysvětlovala své kroky. A je to skutečně chybné, že tady jsou jenom dva poslanci netýká se to toho, že, že jsou tu dva poslanci, ale my máme prostě nástroj písemných otázek. Komise to využívá skutečně bez úcty a jsou to závažné otázky a na to odpověď nedostanete, dokud na tom netrváte a pak ji dostanete stejně pozdě a je to bezvýznamné. Nedává to smysl je to cesta, jak využívat tento nástroj, to bychom si měli položit jako otázku. A já tu nechci marnit čas a bavit se s úředníkem komise o čistě politické otázce. Měli jsme tu tolik velkých bitev o uchovávání osobních údajů a soudní sport trval roky na toto téma. Italská vláda tvrdí, že je to jedno. Chtěl jsem říct si něco neparlamentního už jste se vyjádřila. Pokušme se být slušní. To se netýká procedury, netýká se to toho, na kdy naplánujeme tuto diskusi, ale jak vážně bereme parlamentní nástroje, které máme k dispozici, aby komise a členské státy k tomu přistoupily s určitou odpovědností. Pokud máme rozhodnutí soudu a členský stát a komise systematicky opomíjejí rozhodnutí Evropského soudního dvora v Lucemburku a naše reakce, nám je to jedno. To je otázka, o kterou zde dnes jde. Takže tato otázka by se měla vrátit později, nejen co se týče obsahu jak parlamentní otázky, ale také to, jak tyto, otázky, tyto situace my řešíme. Ano, já jsem o tom přemýšlel a je možné, že ta materie se nám vrátí v jiném formátu a tím se mohou i koordinátoři zabývat. Je třeba zařadit jako otázku toto téma na pořad jednání a koordinátoři musí probrat, jak zvládneme celý nástroj písemných otázek na komisi. Takže ten dialog bude pokračovat mezi vámi a mnou, když jsme to jediní přítomní a zatím to tedy ukončíme a vrátíme to na pořad. Já chci, aby se to vrátilo skutečně na prvním jednání Libe po tomto jednání. Já si myslím, že toto jednání je také na internetu vysíláno, takže jste prosadila svůj postoj a zařadíme to na pořad jednání na dalším jednání koordinátorů. Děkuji. K bodu 25, který byl naplánován na půl jedenáctou, byl jsem informován, že si uděláme přestávku na 15 minut a vrátíme se k bodu o Eurojustu. Chce komise reagovat na, na to poslední vyjádření k bodu 24? Uvědomujete si, že když jsem už uzavřel jeden bod, že se k tomu nemůžete vrátit? Víte to? Chcete se skutečně vrátit? Já bych chtěl zareagovat stručně, pane předsedo, k, k k, k komentářím k tomu, co komise dělá jako odpověď. Ale já bych chtěl skutečně se vyjádřit tomu, jak vážně to bereme. Vy upřímně se chcete vrátit, vy skutečně se k tomu chcete vrátit. Já vám zde dávám určitou alternativu. My jsme ten bod uzavřeli a vy si opravdu k tomu chcete vrátit my, my, my to projednáme proto, protože vy neodpovídáte otázky včas a my jsme ten bod uzavřeli. Já jsem si vás nevšiml. To je skutečně poměrně nezvyklé. A vy si opravdu přejete znovu zahájit tuto diskusi? Opravdu se do toho chcete pustit? Skutečně? Já bych, skutečně, já bych to skutečně nedělal. Prozatím jsme se tvářili velmi přátelsky. Komise se chová k těm otázkám takovým způsobem, že my nebudeme tak přátelští. A, a, a, já bych skutečně navrhoval, abyste se držel mé rady, abychom ten bod uzavřeli. Dobře, pane předsedu. Dobře, jsem rád, že jste vyslyšel mou radu. Takže máme přestávku do půl jedenácté. get started. Um, I'll, I'll, I'll explain it. Takže začneme. Vážení kolegové, máme před sebou bod 25, Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech Eurojust. Jsem potěšen, že tady mezi námi je pan Hamran, předseda Eurojustu, který nám prezentuje výroční zprávu já jsem měl to potěšení už se setkat s panem Hamranem, je stále ve funkci celkem nový, ale měli jsme velice podrobná setkání o směřování a podstatě toho, co teď Eurojust dělá. Byla to skvělá jednání a on tedy, eh, myslím, velice dobře a silně vede Eurojust a něco nám dnes k tomu řekne ještě bych se chtěl zmínit k účasti. Je to dnes takový neobvyklý den. Nevím, něco se děje eh, tento týden, eh, že se to hodně překrývá, takže máme problémy s účastí. Ten eh, meeting se vysílá na internetu a určitě budeme mít příležitost se s vámi setkat i jiný den, až tady bude více poslanců, takže to bych Eh, tak nějak řekl, abyste se necítil pesimisticky. A děkuji paní Sipel za to, že se dostavila. To je, myslím, jedna z poslanců s nejlepší účastí eh, v posledních eh, letech. A já vždycky děkuji takovým poslancům za to, že chodí. Takže se to vysílá na internetu, hodně lidí to samozřejmě sleduje. Takže se pustíme do práce, budete mít prezentaci pro nás. Jak jsem říkal, bude se to také nahrávat a určitě budete moci přijít brzy, až budeme mít tady více poslanců. Také jsme se setkali na jednání Evropské rady, takže vím, že Eurojust se snaží působit um, relevantněji. Rádi si o tom vyslechneme ve vaší prezentaci, takže prosím předneste nám eh, svou prezentaci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše vřelá slova a je to opravdu pro mě čest dnes, dnes, dnes zde být. A jsem rád, že vám mohu prezentovat výroční zprávu Eurojustu za rok 2017. Když Maastrichtská smlouva zavedla policejní a soudní spolupráci v trestních věcech před 20 lety, tak eh, zločin a mm, eh, prokuratury vypadaly úplně jinak. Zločinnost se většinou eh, uzavírala do vnitrostátních hranic více, než je tomu dnes. A tak tomu bylo i se státními zástupci ty vlastně spolupracovaly prostřednictvím eh, komplikovaných diplomatických kanálů, často nepředvídatelných, posílali dopisy, dopisy prostřednictvím ústředních orgánů. Neexistovala žádná strukturovaná výměna informací, žádná platforma, která by společně analyzovala, diskutovala a koordinovala jejich případy s kolegy z jiných členských států. Posledních 25 let znamenalo obrovský rozvoj v oblasti bezpečnosti a spravedlnosti. Výroční zpráva Eurojustu za rok 2017 je eh, takovým konkrétním dokladem toho, jak daleko jsme za těch 25 let dospěli. V té výroční zprávě najdete konkrétní operativní eh, výsledky eh, díky nim se Evropa doslova stala bezpečnějším místem. 25 eh, let poté stále máme 28 členských států s různými soudními systémy, s různými pravidly eh, trestního řízení a také s různými pravidly pro přípustnost důkazů. Zkušenost z praxe ukazuje, že my státní zástupci potřebujeme Eurojust, abychom mohli pracovat efektivněji a lépe ve své práci. Potřebujeme podporu Eurojustu, aby koordinoval naše šetření, řešil eh, konflikt, konflikty příslušnosti a řešil eh, vlastně věci způsobem, které budou přípustné před národními soudy. Loni Eurojust řešil rekordních 4125 případů, téměř 4400 státních zástupců a policistů z evropských zemí se eh, sešli společně na půdě Eurojustu, aby dospěli eh, k nějakým výsledkům v praxi. Byli to také italští státní zástupci z Neapole. A já bych eh, chtěl vysvětlit, jak spolupráce Eurojustu pomohla jeho případu. V roce 2015 jsme byli v Neapoli, kde italská policie eh, zabavila nějaké drogy a státní zástupce zjistí, že podezřelí eh, jsou propojení na italskou Gomoru, tedy mafiánskou organizaci. Státní zastupitelství v Neapoli se obrátí na Eurojust se žádostí o pomoc a byli jsme dotázáni, kde eh, podezřelí získávají drogy, zda mají nějaké další společníky v jiných zemích, zda jsou eh, tam eh, třeba státní zástupci, kteří vyšetřují stejné lidi nebo stejné skupiny v jiných zemích. Prostřednictvím Eurojustu se podařilo najít napojení na španělské organizované skupiny, i tyto skupiny byly dobře organizovány, dělali praní špinavých peněz, pašování drog a vydírání. Itálie a Španělsko požádali o finanční podporu a experty Eurojustu ke zřízení společného vyšetřovacího týmu. A teď tedy ty jejich úřady budou spolupracovat eh, a my jsme loni podpořili 200 z společných vyšetřovacích týmů, což je obrovský pokrok. V roce 2002 to byly jenom dva a je to doklad eh, úžasného vývoje v oblasti bezpečnosti a spravedlnosti od roku 1993. Eh, také mezi tím se prokázalo napojení na trestnou činnost v Německu, takže teď už státní zastupitelství ze tří zemí se zapojují mají společnou strategii, řeší si, jak, se, jak eh, zabránit eh, konfliktu příslušnosti a také diskutují o různých právních problémech, které souvisejí s dožádáními, s evropskými zatykači nebo evropskými vyšetřovacími příkazy. Po dvou letech jsme dosáhli kritické body. 5. července 2017 eh, vlastně došlo k akci od v půl páté ráno. Státní zástupci z Německa, Itálie a Španělska se sešli v koordinačním centru v sídle Eurojustu v Hágu. Eh, Byly tam eh, je to vlastně vždycky šité na míru, aby mohli snadno si vyměňovat informace. Národní policejní týmy jsou v pohotovosti eh, na různých místech v terénu a na pokyn státních zástupců, kteří spolupracují přímo v Eurojustu, policejní týmy začnou tedy eh, vykonávat plánovaná zatčení, prohlídky, zabavení, klenotů, aut, peněz a podobně. Koordinační centrum je průběžně informováno a může tedy propojovat během dne získané informace. Objevují se nové informace, které jsou okamžitě převáděny do akce a do praxe. 33 lidí ve třech zemích bylo toho dne zatčeno, 5 milionů eur a více než tisíc kilo drog bylo zabaveno a e, odstraněno z ulic. To, je, to byla operace Santa Lucia já jsem si ji schválně vybral pro svůj projev, protože ukazuje, jaké jsou hlavní eh, nástroje Eurojustu, koordinační centra, koordinační schůze, společné vyšetřovací týmy, dny akce, právní analýzy. Jsou to důležité a jedinečné nástroje, které můžeme používat v eh, komplikovaných případech. Ale v tomto případě je ještě další věc. To, co začalo jako místní, zdánlivě malý trestný případ, se pak změnilo v vlastně nadnárodní případ, který se táhl několik let. A takovýto vícestranný nadnárodní e, rozměr e, se dá řešit jenom prostřednictvím Eurojustu a jeho koordinace. Všichni víme, že trestná činnost nezná hranic a nesestavuje se na evropských hranicích. Je tedy třeba spolupracovat i s třetími státy. To je také důležitá složka práce Eurojustu. Od svého zřízení Eurojust vybudoval síť soudních kontaktních bodů ve třetích státech. Dnes tam máme 42 zemí a dále bychom tu si chtěli ještě rozšiřovat při dalších měsících. Eurojust navíc eh, ve svém sídle má styčné státní zastupce z Černé hory, Norska, Švýcarska a USA. Eh, a ti jsou také eh, nedílnou součástí eh, té rodiny Eurojustu. Jeden z nejsložitějších případ, které Eurojust řešil v roce 2017, jsme dostali od švýcarských kolegů a bylo to vyšetřování související s fotbalem. Byly podezření z úplatků, podvodů, padělání dokumentů a ukázalo se, že tady jsou vazby i na další země, konkrétně Francii, Řecko, Itálii a Španělsko. Také tento případ vyvrcholil dnem akce, který byl pečlivě načasován eh, za koordinace státních zástupců eh, z našeho koordinačního centra v Eurojustu. Také v tomto případě se podařilo zabavit eh, různé majetky a především se podařilo získat eh, kritické důkazy. Nyní vás eh, vezmu do Maďarska. Člověk byl zastřelen na dálničním odpočívadle v Maďarsku a zdálo se, že vníkem je Němec. Maďarské orgány se obrátily na Eurojust prostřednictvím naší non-stop linky a požádali o pomoc a potřebovali rychle e, zařídit evropský vyšetřovací příkaz pro domovní prohlídku v Německu, ale později se ukázalo, že podezřelý půjčil e, auto příbuznému v Rakousku. Eh, rakouská pobočka Eurojustu vydala evropský zatykač a nový evropský vyšetřovací příkaz, takže jsme museli vlastně jurisdikci přenést z Německa za několik hodin. Už jsme byli v Rakousku eh, s novým evropským zatykačem a novým evropským vyšetřovacím příkazem. Za necelých 24 hodin po spáchání trestného činu byl podezřelý skutečně zatčen a veškeré důkazy, včetně pistole, byly zajištěny. Pokud se podíváte na širší eh, obrázek našich výsledků, tak myslíme si, že ty výsledky jsou ještě výmluvnější. Analyzovali jsme naše případy a vybrali jsme deset eh, vysokoprofilových eh, případů v deseti různých oblastech zločinu a díky Eurojustu národní orgány zatkly 345 členů eh, kriminální sítě. Provedli 300 domovních prohlídek a zabavili více než eh, aktiva za více, no, majetek za více než 30 milionů. To je, myslím, celkem pozoruhodné číslo, když si uvědomíte, že roční rozpočet Eurojustu je asi 37,5 milionů eur. Ale především Eurojust pomáhal vyšetřovatelům a státním zástupcům, aby získali důkazy a aby tak mohli e, vlastně formulovat e, solidní případy, které pak šly před soud. Je to výsledek kolektivního úsilí. E, Parlament v tom sehrává důležitou úlohu. Jakožto spoluzákonodárci jste přispěli k zřízení nových nástrojů soudní spolupráce, které jsou zcela zásadní v boji proti přeshraničnímu zločinu, jako je evropský zatykač, ehm, příkazy k zabavení anebo evropský vyšetřovací příkaz. Jste také rozpočtový orgán a jako takový jste nám pomohli zajistit potřebné zdroje pro naši práci. A prosím, eh, přijměte náš vděk za eh, vaši podporu. Vážení poslanci výboru Libe, když se podíváme na budoucnost Eurojustu, tak vidíme následující. E, průměrný nárůst naší práce je 10 ročně. To jsou stovky dalších případů každý rok. Více lidí potřebujeme a také více času. Také vidíme, že možná nemusíme mít dost zdrojů na eh, tuto zvýšenou pracovní zátěž. Snažili jsme se na to maximálně připravit. Provedli jsme komplexní eh, reformu instituce, aby se zefektivnila. Také jsme reorganizovali své zdroje tak, abychom eh, měli více operativní podpory pro naše národní pobočky a orgány. Ale nebude to stačit, abychom byli schopni řešit rostoucí žádosti členských států. Pro rok 2019 jsme požádali o trochu víc než 41 milionů eur. To je částka, kterou bychom potřebovali pro naši operativu, abychom mohli nadále zaručit pomoc členským státům, třeba financováním společných vyšetřovacích týmů, anebo abychom mohli ještě pokračovat v koordinovaných opor- Eh, operacích. A chtěl bych využít této příležitosti a požádat vás o podporu v nadcházejících diskusích o rozpočtu na rok 2019 a po roce 2020, tak aby Eurojust mohl plnit svůj úkol a sice, že bude zajišťovat spravedlnost nad eh, rámec hranic. Dnes jsem tady, abych prezentoval nejen Eurojust, ale také 330 oddaných profesionálů, kolegů, kteří v Eurojustu pracují. Úspěchy Eurojustu jsou výsledkem jejich eh, nasazení a tvrdé práce. My všichni společně tvoříme Eurojust, my všichni společně můžeme zajistit, že Evropa bude bezpečnější a spravedlivější. Vážení členové výboru Libe, děkuji vám za pozornost a za vaši přetrvávající podporu. Děkuji. Děkuji za skvělou prezentaci Myslím, že to bylo velmi výmluvné. A teď dáme slovo člence výboru, eh, která tady je, paní Zipl. Děkuji, pane eh, řediteli, za vaše prezentaci. Já bych se chtěla zaměřit na trochu jinou oblast. Vy jste říkal, že po 25 letech existence a té dlouhé tradici spolupráce, spolupráce v justiční a policejní oblasti je eh, odlišná, liší se stát od státu, také jde o přístup k důkazům. Nejde tady o to, jak říkat, jak moc se ta situace liší v jednotlivých zemích, ale možná byste nám to mohl obsat více toho pohledu, jak získat přístup. Je to tak, že v některých zemích, když je nějaké podezření na tu trestnou činnost, nebo potřebujete mít nějaké podklady pro to, abyste mohl zahájit ten proces získávání důkazů. Potom jste mluvil o finanční podpoře pro národní vyšetřování. Mluvil jste také o těch společných vyšetřovacích týmech. Mě by zajímalo, jestli ta finanční podpora se na to nějak také má zaměřovat, nebo jestli proto existuje nějaká jiná finanční podpora, je, což by mělo pomoci českým státům si zorganizovat tuto práci. Pak jste mluvil o narůstající objemu práce, narůstající počet případů, které musíte řešit, tím, že nejste plně vybaveni, abyste tu práci mohli dělat. A moje první otázka v tom smyslu je ten nárůst objemu vaší práce. Znamená to, že to v důsledku nárůstu činnosti zločineckých organizací, anebo je to nárůst povědomí ve členských zemích o tom, že by bylo dobře Eurojust eh, do svých vyšetřování zapojit. Další bod. Vzhledem tomu, že ta situace se může v zemích velmi lišit, možná bychom měli zavést další opatření, možná bychom měli zintenzivnit eh, nákup vybavení Pak jste se zmiňoval, že je, možná bude potřeba více peněz na tu spolupráci. Asi to není otázka úplně na vás, ale spíše na komisi nebo radu. Pokud chtějí více dělat na národní úrovni nebo na evropské úrovni, teď mám na mysli více peněz evropského rozpočtu na financování všech těchto věcí, a teď ještě jedna otázka, zase asi ne přímo na vás, možná, možná vy ani nemůžete oficiálně to odpovědět, ale zase je to na radu a na komisi. Jak získat ty peníze pro Eurojust? Chci se zeptat, jestli Rada a Komise přemýšlejí o nějakých eh, nových zdrojích peněz Eh, není dobře eh, žádat po Eurojustu, aby dělal mnohem více věcí, ale bez peněz to asi úplně nepůjde. Tolik tedy moje otázky, některé jsou pro vás, některé na ostatní. moc dalších otázek nedostanete, tak já také tomu něco přidám. My už jsme eh, o těchto věcech spolu diskutovali, tak eh, na půdě eh, Rady ministrů. Snaze reformovat Eurojust Snažte se popsat, co přesně byste zreformoval konkrétně. Ne nějakou obširnou odpověď, ale co by se mělo změnit. Myslím, ten rozpočet je pozoruhodně malý vzhledem k eh, tomu, kolik věcí děláte pro členské státy. To velmi zajímavé, tím, že by byste měla investovat prá- invest, financovat práce společných vyšetřovacích týmů v poměrně rozsáhlé oblasti působnosti. A potom se chce ptát na tu prioritní síť. Mám-li vlastně nějaký příklad, vy jste také uvádí jeden příklad. Eh, vy jste ze Slovenska, ne, jsme nedávno byli na návštěvě ve Slovensku a tam bylo evidentní, že to byla naše Eh, hlavní oblast našeho zájmu. Jestli by bylo možná, aby Europol se mohl připojit k tomu vyšetřování tamnějšího případu. než to byla vražda pana Kuziaka. Ale je to také systémová věc v kontextu tohoto příkladu. Mohl bych samozřejmě mluvit o Rumunsku nebo o jiných zemích, nebo o jiných případech eh, praní špinavých peněz v jiných zemích. Jak, eh, nebo na základě čeho se rozhodnete, že se budete účastnit třeba tak eh, rozsáhlého vyšetřování? Viděl znám vaší činnosti v některých zemích. Jak si zvolíte, co vlastně budete dělat? Zase, abych se vrátil na Slovensko, tak tam jsou určitá obvinění, na základě nichž možná můžete něco podniknout, ale potom jsou tady systémové věci, tedy způsob fungování justice v té zemi, prodlevy, <coughs> otázka nezávislosti justice, což samozřejmě se netýká jenom Slovenska. Jaké tedy máte priority? Jsou to dlouhodobé priority, nebo věnujete větší pozornost těm krátkodobým prioritám? případě nějaké konkrétní trestné činnosti. A není to někde v rozporu s aktivitami Europolu? Dám se tedy podrobně na roli Eurojustu. Máte, je to vlastně síť soudců a státních zástupců a jak také eh, se vám daří tak málo peněz použít na tolik věcí. Ten rozpočet je extrémně malý a dá se, že na tom závisí další eh, budoucnost vaší agentury. Takže jak dokážete vyjít s tak málo penězi? Vy jste mluvil o školení. Máte něco podobného jako je CEPOL, máte na to nějakou vlastní eh, organizaci, nebo potřebujete něco takového? Jste mluvil o počtu těch školní, které děláte, má to na starost nějaká samostatná organizace pro vás? Abych mě ještě asi vyjasnit, eh, tu svoji otázku týkající se eh, toho konfliktu s prací Europolu. Jak to přesně máte vymezené? Trénujete hm, praktiky v té oblasti, tedy soudce, zástup, státní zástupce? A jak rozhodujete, co přesně budete dělat, jak se toho doberete? Já předpokládám, že to dělá ten řídící výbor a strategicky, jak se o, tom, o těchto věcech eh, rozhodujete. Děkuji za vaše otázky. Pokusím se na ně odpovědět eh, najednou. Asi bych měl na úvod vyjasnit, že Eurojust nemá mandát na školení nebo vzdělávání a podobné věci. My jsme organizace, která združuje členské státy, takže ty členské státy, které se rozhodnou něco vyšetřit, pokud mají nějaký problém, a je tam nějaký přeshraniční prvek, se kterým oni se potýkají, jsou tam nějaké problémy právní nebo finanční nebo jazykové, tak eh, potom se dobrovolně mohou na Eurojust obrátit. Nemají rozhodně žádnou povinnost se na nás obracet. V tom té výroční zprávě je obsaženo asi 2700 případů, na kterých jsme se podělili. To všechno je na základě dobrovolné žádosti těch zemí. A my poskytujeme pomoc, kterou ty státy potřebují. Pokud to je právní záležitost, vyplývající třeba z rozdílné implementace nějaké legislativy v Evropské unii, my všimneme, že tady je rozdíl v implementaci, tak v praxi se to, je to potřeba vyjasnit. Musíme o tom diskutovat a najít nějaké praktické řešení. Potom to ale mohou být nějaké rozsáhlejší případy, kde ty státy chtějí vytvořit společný vyšetřovací tým, nebo třeba eh, nemají ty příslušné odbornosti, nemají nějaké experty, kteří by do toho mohli vstoupit, potom neví, jak vyjednat dohodu o spolupráci těch zemí, takže to nám prezentují, vysvětlí, o co jde a pak eh, diskutujeme společně o návrhu dohody, o těch podmínkách dané spolupráce. Takže my řešíme praktické právní věci a snažíme se těm praktikům v terénu pomáhat. Velmi často setkáváme s ochotou vytvořit, uzavřít dohodu o společném šetřovacím týmu. Potom to ale tak musí skutečně dělat, musí se eh, musí někam cestovat, musí podnikat ty příslušné kroky, ale kolikrát nejsou schopni to financovat, potřebujete kolikrát překlady, tlumočení, letenky, ubytování, nějaké zvláštní vybavení, které může být potřeba pro například zajištění spojení nebo komunikace mezi členy vyšetřovacích týmů. A v tom jim Eurojust může pomoct. to je ten hlavní důvod, proč eh, tak usilujeme o více peněz na společné vyšetřovací týmy, protože vidíme, že je to skutečně potřeba. Ten eh, náš rozpočet, jak už tady bylo řečeno, představuje 7,5 milionů eur a 1,3 milionu vlastně jde zpátky českým státům na podporu jejich vyšetřovacích týmů. Tady vidíme vzrůstající poptávku. V roce 2002 to začalo, tato možnost, ale teď o 15 let později my vlastně nabízíme podporu více než 200 týmům. A někdy to nejsou malé případy, velmi často jsou to rozsáhlé operace. V důležitých oblastech, jako je obchodování s lidmi, terorismus, daňové podvody nebo praní špinavých peněz, pašování drog nebo zbraní. Jsou to eh, z podstaty věci případy, které mají nějaký přeshraniční prvek. To jsou tedy naše úkoly. A co se té reformy týče, my si uvědomujeme, že ten náš současný počet eh, pracovníků nám neumožňuje nabízet eh, stejnou míru pomoci. Kriticky jsme to zhodnotili, jak eh, utrácíme naše prostředky. Snažíme se to různě přesouvat na různé priority, aby co nejvíce šlo na operativní podporu. Diskutovali jsme o tom na kolegiu Eurojustu, což je ten hlavní řídící orgán naší instituci. A rozhodli jsme se, že budeme muset přesunout naše zdroje z těch administrativních věcí na operativní úkoly. Tak eh, my aspoň vnímáme naši budoucnost chceme se více zaměřovat na ty právní a praktické věci. Abych odpověděl na otázku související s tím, s eh, tím že všech 28 členských států má rozdílné právní systémy. Taková je realita. Máme 28 členů. takže ty rozdíly nejsou až tak překvapení. Víme také, že teď státy někdy provádějí ty evropské právní nástroje různým způsobem. Myslím, že se nám podařilo mnohé, ale všechno harmonizovat nemůžeme. I kdyby ta harmonizace byla větší, tak Tady pořád budou jiné, například procesní požadavky. Mám-li vás nějaký příklad, tak eh, jsou to domovní prohlídky. Domovní prohlídka v Itálii si vyžaduje souhlas soudu, stejně tak na Slovensku, a ty podmínky, ty požadavky pro jejich schválení se může lišit stát od státu. A to souvisí s otázkou přípustnosti důkazních prostředků, protože my musíme zajistit, aby to, co eh, bylo mm, zajištěno jako důkazní prostředek v Itálii, se potom mohlo použít u soudu třeba na Slovensku. Jinak, v eh, všech těch případech, eh, na které se zeptali v českých zemích, o tom přesné informace nemám, takže do to odpovědět nemůžu. A teď mi dovolte, abych promluvil o situaci na Slovensku. my se nezaměřujeme na školení. A mám-li popsat, jak se rozhodneme, co dělat budeme, my se snažíme hm, nepřijímat ty menší nebo méně závažné případy. Já jsem se ptal, jestli to vždycky vyplývá z nějaké žádosti. Se napřed musíte dostat nějakou žádost, abyste se zabývali tím, jestli ten justiční systém třeba vykazuje nějaké nedostatky, jestli nejprve musíte dostat nějakou žádost. Nevím, jestli to tak dobře chápu, protože vy někdy asi nemůžete nic podniknout. Ano, přesně tak, my nemůžeme nic dělat, ale v tomto konkrétním případu slovenské úřady velmi brzy se obrátili na Europol a potom na Eurojust A my jsme teď 18. dubna už měli koordinační zkusku s italskými partnery v Eurojustu. Účastně se to je Europol. A tak to eh, bude i nadále. My, naším úkolem je prostě na pomoci spolupráce různých úřadů, různých agentur, protože pouze tak se dá vyřešit ty složité právní Eh, věci vyplývající z rozdílnosti právních systémů. Měli bychom pomalu tento bod ukončit. Eh, děkuji vám za vaše informace, byly eh, velmi užitečné. Myslím, že teď chápu, že ty základní věci jsou zajišťování zatekačů, vřizování těchto věcí. To jsou věci, které tento výbor budou zajímat i nadále je to váš každodenní chleba a spadá to tedy do oblasti našeho zájmu na výboru Libe. Takže ještě děkuji, že jste přišel. Já vím, že vám jde o velmi úzký vztah s naším výborem. Děkuji vám za vaši účast. Ještě jednou se omlouvám za tu neúplně eh, vysokou docházku a doufáme, že se zase velmi brzy uvidíme a budeme pokračovat ve výměně informací. Já vám děkuji a přeji vám hodně úspěchu a děkuji za vaše podporu. Thank you. And colleagues, we... Děkuji kolegové. Další bod zájme za několik minut. Hola. Dear colleagues, if everyone... Kolegové, jsou-li všichni přítomni, tak můžeme zahájit. Prosím, zajměte svá místa, děkuji. Máme na to jenom hodinku, tak by bylo vhodné, abychom zahájili. colleagues, um... Milí kolegové, nejdříve bych chtěl zahájit, tedy máme jenom hodinu, takže je v našem vlastním zájmu, abychom si do toho pustili. Máme bod 27, situaci v Maďarsku na základě usnesení Evropského parlamentu ze 17. května 2017. Projednáváme návrh zprávy se spravodajkou Judith Sargentini a za přítomnosti Petera Siarto, maďarského ministra zahraničních věcí a obchodu. Jak víte, 17. května 2017 Evropský parlament schválil usnesení k situaci v Maďarsku. V stavci 10 tohoto usnesení parlament uložil výboru Libe, aby zahájil řízení a připravil specifickou zprávu s cílem hlasování na plénu podle odůvodněné výzvy radě k jednání podle článku 7 smlouvy Evropské unii. Paní Sargentini byla jmenována zpravodajkou 11. července 2017 a po té chvíle spolupracovala se stínovými zpravodaji na návrhu zprávy. Paní Sargentini předložila svá zjištění výboru 12. dubna a dnes nás seznámí s návrhem zprávy. Chci zde přivítat pana Petra Siarto, ministra zahraničí a obchodu Maďarska. A nyní dám slovo naší zpravodajce paní Judith z Argentiny na 10 minut. Ještě než zahájí, chci zdůraznit, že máme pouze jednu hodinu na celý bod pokud by každý mohl dodržet svou řečnickou dobu. A prosím, nepřekro, nepřekračujte řečnickou dobu, která bude určena. Takže paní z Argentiny na, na 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za úvod ke zprávě. Chtěla bych skutečně probrat tyto záležitosti. Vycházíme z článku 83 jednacího řádu Evropského parlamentu, kde je uvedeno, že parlament má právo předložit odůvodněný návrh radě, aby jednala podle článku 7 odstavec 1 o smlouvě o fungování Evropské unie. A skutečně v, břez, v květnu 2017 plénum požádalo výbor Libe, aby připravil tuto zprávu a přesvědčeno, že současná situace v Maďarsku představuje jasný případ závažného porušení hodnot podle, smlouvu, podle smlouvy Evropské unie a skutečně opodstatňuje eh, spuštění článku 7 odstavec 1. Eh, na začátku jara, na podzim jsem získala před jako situaci, pořádali jsme veřejné slyšení, měli jsme setkání s experty a se stínovými zpravodaji. A v obou případech byla pozvána i maďarská vláda. Minister byl přítomen na slyšení a my jsme zasvětili celé jednání s zpravodajů eh, vysvětlováním maďarského velvyslance zde v Bruselu. A zde mimořádně jsme umožnili i ministrovi, aby sdělil svůj názor k návrhu zprávy. Ale je to stále můj návrh zprávy a uvidíme, jak se ta situace vyvine. Tato zpráva, a musím také vysvětlit, není výzvou k vyjednávání s maďarskou vládou. Tato zpráva je předložena a radě a rada musí zvážit, zda zahájí řízení s členským státem, když členský stát se odchyluje od cesty demokracie a evropských hodnot a právního státu. Parlament zde nemá vyjednávat a Původně usnesení parlamentu uvádělo několik témat, které by Libé mělo vzít v úvahu. A byl to dlouhý seznam. A já jsem zapracovala všechna tato témata, ale schromáždila jsem je. A považoval jsem určité pořadí za logičtější a zabýval jsem se ústavním pořádkem, svobodou projevu, akademickými svobodami, svobodou vyznání. A chtěla jsem vlastně zmínit dopady ústupu v oblasti demokracie a učinit to jádrem této smlouvy. Maďarští občané se zaslouží ochranu svých základních práv a je třeba zajistit, aby se s, nimi, s nimi zacházelo z hlediska práva spravedlivě. Maďarští občané si musí cítit bezpečně, musí mít pocit, že se s nimi mají na uctivě a pokud vláda už nezajišťuje toto, tak je potřeba dalších kroků. Před 14 dny jsem předložila první návrh zprávy a prošla jsem obsah. A myslím, že je důležité to znovu vysvětlit. Všechny věci, které uvádím, jsou založeny na zprávách uznávaných institucí, jako je Rada Evropy, OBSE a OSN. Také jsem se zabývala soudními spisy jak z Lucemburku, tak Štrasburku. A to je výmluvné, protože řada zpráv byla v uplynulých letech sestavena. Je to poprvé, kdy Evropský parlament překládá takovou zprávu a považuji to za důležité, za důležité, aby se to vše opíralo o fakta a bylo to několikrát prověřeno. Zpráva, kterou máte před sebou, je datována 12. dubna. Mně se podařilo po maďarských volbách přednést předběžná zjištění pozorovací mise OBSE a zapracovat tyto závěry do zprávy. A konečná zjištění mise OBSE, pokud se dostanou včas, tak budou také uvedeny. Dokážu si představit, že zpráva potřebuje aktualizaci, abychom zahrnuli i kroky, které nastávají právě nyní. Zejména k tomu co se týká tedy aktivit eh, Stop Soros. Chtěl bych vysvětlit, že zpráva se zabývá více než jenom naplňováním a realizací evropského práva v členském státě. Bere v úvahu i porušování v oblasti, kde členské státy jednají samostatně. Zahrnuje nejen otá- zahrnul také otázky, které mají dopady na společnost a které nejsou zatím založeny v právu. Ale, ale tady se potom fungování společnosti odlišuje a působí na určité naučná média. To znamená opatření vůči politickým stranám legislativa, která byla stažená, která má negativní dopad. Například, například věk odchodu do důchodu soudců. Otázky, které jsou řešeny cestou porušení zákona, zda tato řízení byla dotržena dokonce nebo ne. Není to pouze psané právo, ale je to také dopad práva a na, dopad práva na společnost. Tím bych chtěl skončit, pane předsedo. Myslím, že jsme odvedli důkladnou práci a plenární zasedání mělo pravdu, že uvedlo, že současná situace v Maďarsku představuje jasné ohrožení z hlediska porušení hodnot, o které se Evropská unie opírá. Já jsem si všiml, že čtyři výbory Evropského parlamentu vyjádřila stanoviska, o dvou se již hlasovalo. Ústavně právní výbor před několika týdny výbor pro rozpočtovou kontrolu včera a oba výbory nás vyzývají ve výboru Libe, abychom pokračovali a abychom dospěli k tomu článku 7 odstavec 1 a podporují náš přístup. A chtěl bych vyzvat kolegy, aby komentovali a zdokonalili mou zprávu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát naší zpravodajce paní Sargentíny. A nyní přistoupíme k našim stínovým zpravodajům, protože každý zde chce mluvit. Požádám všechny, včetně stínových zpráv, aby hovořili pouze dvě minuty. Je třeba, abychom dodrželi určitý řád, protože jinak bychom nebyli schopni skončit včas. Takže stínoví zpravodajové. Vy chcete více než dvě minuty? Dobře, uvidíme, jak to půjde. Takže tři minuty pro stínové a všichni ostatní dva minut, dvě minuty. Paní z Argentiny byla velmi disciplinovaná, hovořila 6 minut místo deseti. Takže tři minuty pro stínové, dvě minuty pro další. Nejdříve EPP, kdo je stínový za EPP, Roberto Metzola na tři minuty. Děkuji, Claude. Nejdříve chci říci, že jsme si všichni vědomi, že tato zpráva o situaci v Maďarsku je bezprecedentní, podobně jako situace v Evropské unii. Chtěla bych také poděkovat zpravodajce za její přístup. Měli jsme eh, řadu setkání stínových, byla jsem skoro na všech a její cíl bylo předložit faktické a koncizní vyhodnocení situace v Maďarsku a řada jednání, včetně jednání s velvyslancem byla velmi užitečná. Viděli jsme zprávu a v tomto kontextu bych chtěla položit několik otázek. Věřím, že si jim dostane odpovědi. V Maďarsku akademické svobody a svoboda projevu a shromažďování jsou ohroženy skrze legislativu, konkrétně na Středoevropské univerzitě. Další doba pro zahraniční univerzity, aby tyto splněnová kritéria jsou otázkou sama o sobě. Tvrdí se, že to vyvolává nejistotu a vytváří to právní vakuum, co se týče těchto vysokoškolských institucí. A třeba kdo se může hlásit na univerzitu, pokud její existence není zaručena, až bude tedy započato studium. A to je otázka, která byla řešena v případě, kdy komise tedy se obrátila na Evropský soudní dvůr v této věci. Otázka transparentnosti od organizací, které staví podporu z zahraničí. Chtěla bych položit otázku jako stínová zpravodajka a nikoli jako koordinátorka EPP, ale to je legislativa, která by mohla být považována za něco, co je eh, považováno za legislativu o zahraničních agentech. A tento proces by měl minimalizovat obavy, že dochází tedy k nepřiměřeným zásahům a zásahům do svobody schromažďovací a svobody projevu. Tady bychom uvítali odpovědi, proč vláda se snaží jít proti základním hodnotám Evropské unie a kdy žádná většina vlastně, ať je sebevětší ve volbách, nemůže ospravedlnit. Také chceme požádat ministra následně, a já vítám jeho přítomnost zde, a velmi si vážím kohokoliv, kdo je připraven k dialogu a snaží se o řešení se všemi institucemi evropské. Vidím to i v vlastní zemi na Maltě, ale realita je taková, že ministři eh, jsou přítomní zde a na druhý den zahájí protibruselskou kampaň doma. A dokonce jsem už viděl takový imaginární seznam nepřátelů těchto členských států a já bych chtěla vědět, zda tato vláda něco podobného také uplatňuje doma. Mé závěrečné sdělení je pro nás velmi znepokojivé, že vysoký komisař OSN politická práva řekl, že Maďarsko reagovalo na migrační krizi nepřiměřeně. A toto je skutečně test našich zásad v Evropě, jak řešíme tuto otázku. A v tomto směru se těším na spolupráci v této věci. Vím, že řada členů mé politické skupiny předloží mnoho pozměňovacích návrhů týkajících se všech dotčených témat. A to, co si skutečně přejeme, je reagovat a pomoci ke, k řešení obav, které zde jsou zmíněny v celé řadě oblastí v celé zemi. Děkuji. Děkuji za SAD, pan Josef Weidenholzer. Děkuji, já doufám, že se mi podaří vystačit s tím časem, protože mám několik zásadních poznámek. Ta situace v Maďarsku nás tady je, eh, je, zabývá se tím už od roku 2012, vždycky to hoření eh, demokracie a právního státu v Maďarsku, což je obsaženo v článku 2 Myslím, že ty pochybnosti sdělili mnozí z nás, ale nikdy jsme se nezhodli na tom, jaké důsledky by to mělo mít. <clears throat> Potom zavedení podle toho postupu podle článku 8, tady to ultima ratio je politické vyhodnocení. A jde o posouzení nějaké míry eh, toho základního hodnocení, podobně to bylo i v případě Polska. Jedna věc je ale jasná. Problémy nemůžeme sunout před sebou, problémy se sami nevyřeší, nemůžeme vysedět. Myslím, že to dlouhodobé projednávání vedlo k prohloubení nebo k zhoršení té situace v Maďarsku, k ohrožení liberální demokracie. Eh, o které se Evropská unie opírá, je potřeba dát jasně najevo, že žádná neliberální demokracie vlastně neexistuje. Stíhání těch, kteří mají jiné názory, eh, ne eh, dokonalé rozdělení mocí ve státě, horší nezávislé jistotě, to všechno jsou věci, které rozhodně demokracii neprospívají. to bych také řekl, že východ Evropy po desetiletí prodělával svou historickou zkušenost podobě té tzv. lidové demokracie. Myslím, že to byla velmi hořká zkušenost pro mnoho z těch lidí. Liberální principy demokracie tam nebyly respektovány a tehdy lidé pochopili, že demokracie může být vyprázdněná nebo vyprázdněný pojem. A myslím, že Eh, bychom se měli zaměřovat na to, aby všechno proběhlo transparentním, pravdivým způsobem, aby všichni měli stejný přístup k informacím. Maďarské parlamentní volby přinesly jasný výsledek. Také se objevily pochybnosti, které potřeba vyřešit eh, o tom, jakým způsobem ty volby a volební kampaň proběhla. To a naše klíčová otázka není, naše hlavní otázka je, co může dělat demokraticky legitimní vláda. Tím se připojí k pravodajce za EPP. Co si mohu dovolit, pokud mám eh, většinu? Demokracie znamená také ochrana slabých, ochrana menšin a proto jsou v demokracii zavedené mechanismy, které musí fungovat, které by neměly být rušeny. je potřeba eh, říct, že tady nejde o, nejde o nějaké politické hodnocení situace, to musí udělat eh, maďarští občané sami. Měli bychom být opatrní, měli bychom důkladně analyzovat tu situaci. Já jsem velmi vděčný paní zpravodajce, že to udělala eh, tak velmi důkladně a pečlivě, že se necha, nechtěla zatáhnout do nějakých vnitropolitických her, ale je mi že se nepodařilo eh, získat většinu pro vyslání mise do Maďarska. Opíráme se o zjištění Rady Evropy, Benátské komise, eh, zpráv eh, občanské společnosti v Maďarsku. Jsem také velmi rád, že i zpravodajka to všechno respe, nebo zohlednila ve své zprávě. A ta zpráva dochází k jednoznačnému závěru, že není žádný pochyb o tom, že Maďarsko dochází k systematickému porušování těch zásad a hodnot obsažených v článku 7. Já tím souhlasím, naše politická skupina jednomyslně souhlasila a samozřejmě mm, na základě toho ještě budeme předkládat naše pozměňovací návrhy. EKR e e Marek Jurek. Děkuji, pane předsedo. Když jsem, jsem si přečetl návrh zprávy, tak jsem si stále vzpomínal na Vincenta Churchilla. Tato zpráva je skvělým potvrzením velké pravdy, že doslova parlamentní demokracie se všemi svými výhodami musí stále bojovat se svými zápory. A to je, tato zpráva je, je seznam jevů, které se vyskytují v každé demokratické zemi. A nevím, proč obvinujeme konkrétně Maďarsko. Máme jenom tři minuty. Tak řeknu toto. Otázka integrace romské menšiny. Polovina členských států EU má podobný problém. Z důvodů, které jsou zcela neznámé, pouze Maďarsko je zde eh, obvinováno. A Maďarsko dělá v tomto směru více než jiné země. Tak to, mu nerozumím, proč tolik lidí a tolik politických stran eh, dává větší váhu svým předsudkům a paní Livia Jaroka, místo předsedkyně parlamentu, v tomto sále uvedla zcela jasně vše, co Maďarsko dělá, aby integrovalo maďarské Romy. Jak je možné zacházet tak daleko, že ignorujeme realitu? Když naše pracovní skupina se sešla, profesor Gábor Polák z Univerzity v Peči odpověděl na mou otázku, tak uznal, že obvinění proti Maďarsku by platila pro socialistickou vládu premiéra Džurčányho. A tehdy na to nikdo nedbal z hlediska e, vlastnictví státních podniků, státních médií a fungování státních médií. Tedy čeho se to vlastně týká? Jde o demokratické normy. Paní Intveld na, tuto, na to kvalitně odpověděla, když jsme se sešli v prosinci. Řekla, cituji, my bychom nesrovnávali maďarskou legislativu s právními akty v jiných zemích. To je velmi dobré prohlášení o selektivní spravedlnosti. Chceme jednu zemi posuzovat odlišně od jiných. Čeho se to tedy týká? Paní Intveld také zopakovala na plénu a Gif Rovštad to zopakoval, že jsou lidé, kteří hluboce nemají rádi Maďarsko v Evropské unii. To se skutečně rovná rozdělení Evropské unie. Kolega Weidenholz zmínil men, většinu, která nemá právo diktovat menšině. S tím souhlasím. Všichni z vás, kolegové, prosím, podívejte se do zrcadla a zeptejte se před zrcadlem. Ne, většina nemá právo diktovat menšině. Děkuji mnohokrát. Louis Michel je stínový za Alde. A chci jenom připomenout, Alde zastupuje Natalik Grisbeck. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Louis Michel má jiné povinnosti v této chvíli, takže jménem této skupiny bych chtěla zdůraznit i jeho jménem, že to, proč jsme se dnes schromáždili, je projednávání sa specifické zprávy, která nás závažně nás zavazuje velmi závažným způsobem v evropském prostoru protože je zde řeč o evropských občanech a k ním také patří maďarští občané. A v žádném případě nejde o proces, který by byl veden proti Maďarům, ale jde o celkovou soudržnost toho, co nás spojuje a specificky to, co spojuje zajišťuje základní práva všech evropských občanů, takže já to opakuji, k ním také patří Maďaři. Chci velmi stručně poděkovat eh, Judith Sargentini, kolegyni, za velmi pečlivou práci, která umožnila mít eh, konkrétní, uměřenou, koncizní zprávu, a která skutečně je založena na zapojení všech evropských občanů při spuštění mechanismu smlouvy. Vychází z analýz, které jsou analýzy mezinárodních subjektů, zcela pluralitních, které jsou legitimní a uznávaní ve svých projevech. A naše skupina v ALDE s Louis Michelem jako stínovým zprávem sdílíme její názor, ale také sdílíme její přístup pokud jde o porušování lidských práv, pokud jde o roztříštění v tomto směru a pokud jde o základy demokracie, respekt, úcta k menšinám, úcta ke spravedlnosti. A my očekáváme s velkým zájmem a s velkou pozorností a obezřetností odpověď, kterou na to dá Rada Evropské unie. Sophie Intveld byla vyzvána kolegou z EKR, tak eh, zareaguje samozřejmě eh, na to, co bych nekvalifikoval jako fake news, ale na deformovanou část toho jejího vystoupení. K tomu se tedy kolegové vyjádříme. Děkuji. Děkuji za GUE NGL Marik Kristin Veržia. Děkuji, pane předsedo. Toto je zcela specifická chvíle pro náš parlament, protože je to první zpráva tohoto typu a paní z Argentiny čela pravdové výzvě. A myslím, že se vyrovná s tou výzvou. Jde o to, zda e, vycházíme z politických předsudků a z nevyslovených přání, nebo z demokratických norem a v této zprávě paní z Argentiny se rozhodla pro volbu mezinárodních uznávaných autorit, rozhodnutí soudů, abychom právě zamezili tomu, to, těmto předsudkům. A já bych chtěl zdůraznit body, které jsou důležité pro nás. Otázka ochrany osobních údajů opírá se právě o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v, ve věci SABO. To je velmi dobrý odkaz. Otázka svobody vyjadřování, svobody projevu, to je aktualizováno z hlediska pozorovací mise OBSE a zprávy Výboru pro lidská práva OSN v této věci. Otázka svobody vyznání, kde zapracována svoboda věřit či nevěřit, a to musíme systematicky zdůrazňovat, otázka práva migrantů a žadatelů o azyl, to je specificky napadan, napadáno. Je zde balíček opatření proti nevládním organizacím, o tom se zmíním. Otázka sociálních práv, zejména když se opíráme o závěry Evropského výboru pro sociální práva. A to je základ pro částečné využívání evropských prostředků. Další otázka, ke které se ještě vrátím. V kapitole o korupci a střetu zájmu není odkaz na OLAF, přesto OLAF uvádí a myslím, že výbor pro rozpočtovou kontrolu to zmínil. OLAF eh, provedl řadu doporučení a vyšetřování a zde jsou vážné tedy problémy, které také souvisí s eh, organizovaním podvody. Eh, eh, Maďarsko má vrátit miliony euro a zde se opíráme o vyšetřování národních orgánů. A kladu otázky, pokud jde o opozici Maďarska vůči úřadu Evropského veřejného žalobce a pokud je o doporučení OLAFu, myslím, že Evropský parlament ve své zprávě nemůže odhlédnout od těchto skutečností. Pokud je o svobodu združování, eh, spíše bych zmínila ten balíček proti nevládním organizacím spíše než eh, proti panu Sorošovi, který je obětním beránkem, který umožňuje eh, takové z nezdravé slučování různých témat. Zejména mám obavu z nedostatku opravných prostředků, když asociace ztratí právo působit, ohrožení svobody združování, zdanění 20, ve výši 25% i pro evropské prostředky a podle některých eh, zpráv měl být balíček revidován po eh, nedávných parlamentních volbách, ale ve skutečnosti ta situace je opačná, ten proces je urychlován a chtěla bych vědět, zda neexistují cesty velmi rychle získat stanovisko Evropské komise, protože Benátská komise má vydat své stanovisko koncem června a je důležité, abychom měli stanovisko Evropské komise v této věci. A tudíž eh, skutečně je tu dostatek důležitých informací abychom konstatovali systémové, systematické porušování eh, základních eh, hodnot Unie, tak jak jsou popsány v článku 2. Skončil jsem, pane předsedo. Myslím, že tady máme ještě řadu dalších poslanců, kteří by chtěli vystoupit eh, po panu ministrovi. Zajímá je tento bod a dojde nám čas. Na to jenom upozorňuji. Za FDD e je stínovým zpravodajem Laura Ferrara. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji zpravodajce Judith Sargentini za skvělou práci a za podrobnou zprávu. Já jsem byla zpravodajkou zprávy pro situaci základních práv v Evropě v letech 2013-14 a už tehdy se hovořilo o tom, že je třeba eh, provádět monitoring eh, pro jednotlivé země zvlášť, aby se zajistila ochrana základních práv a zabránilo se porušování těchto práv. Už eh, tehdy se poukazovalo na určité nedostatky a obavy v souvislosti s tím, že by mohl vzniknout jakýsi černý seznam zemí. A z tra, eh, byl vlastně strach právě z toho, že se stane to, co je teď u Maďarska, které už tehdy bylo tak nějak ve světle ramp kvůli eh, různým porušováním základních práv. A pokud nechceme, aby v EU zavládlo pokrytectví, chceme-li, eh, aby se dodržovala kodaňská kritéria, která země musí plnit, než vstoupí do EU a pak na ně hned zapomene, tak je třeba toto sledovat a monitorovat ehm, situaci ochranu základních práv v každém jednotlivém členském státě EU a je tedy třeba zaručit, že každá země v okamžiku, kdy se rozhodne stát součástí EU, bude respektovat eh, zásady, Eh, EU eh, a především tedy zásady právního státu. Není možné používat Evropu a la carte, kde si každý členský stát vybere, co se mu nejlépe hodí a eh, ponechá stranou to, co se mu nehodí. A rozhodne se tedy, že se ne, nezhostí své zodpovědnosti třeba za nějaké evropské fenomény. Samozřejmě tady můžeme konkrétně citovat případ řízení migračních toků v Evropě. Maďarská vláda nechce se zhostit své vlastní zodpovědnosti a chce tedy eh, odmítnout eh, relokalizaci eh, žadatelů o azyl, kteří se mají rozmístit po celé EU. A pak je tady porušení Eh, principu eh, neodsouvání eh, nebo nevyhošťování, nerespektování celých ten, těchto postupů. A když tedy v EU také jsou země, které využívají financování z Bruselu a když chtějí využívat takového toho financování, tak musí být jasné, že když něco využíváte, tak také ale musíte nést nějakou zodpovědnost. A je tedy třeba chránit především základní práva a principy právního státu. Já bych chtěla, aby EU tedy zaručila podrobné monitorování situace v Maďarsku, ale i v jakékoliv jiné další zemi a byla bych ráda, aby Maďarsko spolupracovalo na tom, že zajistí eh, principy právního státu. Děkuji. Děkuji, děkuji za dodržení času. Pan Siarto eh, nyní vystoupí, eh, bylo to dohodnuto toto jeho vystoupení se spravodajkou. A dávám tedy nyní slovo eh, panu ministrovi na 10 minut maximálně, prosím. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, nejprve bych chtěl využít této příležitosti, eh, kdy jsem byl tedy pozván na dnešní rozpravu. Myslím, že je to velice chytré a milé rozhodnutí, že tedy umožníte eh, té instituci, která jako jediná zastupuje Maďary, aby se zúčastnila eh, v eh, této diskusi. A když dovolíte, pane předsedo, eh, přejdu do mateřštiny pro, svou, pro svůj úvodní komentář. Vážení poslanci a poslankyně, dovolte, abych nejprve vás informoval o tom, co se stalo před dvěma a půl týdny. V mé zemi proběhly volby do parlamentu. Objevily se pokusy narušit volební proces, kdy vnější subjekty se snažily oslabit mm, pozici maďarské vlády. A i v tomto parlamentu se mnozí snažili ovlivnit výsledek voleb v Maďarsku. A E, vlastně byly tady snahy napomáhat maďarské opozici e, a měli bychom asi společně e, posuzovat to i s výsledkem ve voleb. Ve volbách byla 70% účast, což je téměř nejvyšší v historii, 49,6% hlasů dostala vládnoucí strana Fidesz 2 miliony 820 tisíc hlasů, což je o 1,7 milionu víc než ty, co se umístili eh, na eh, druhém místě a vlastně víc, o, tři, více než 300 tisíc hlasů, než dostali všechny strany opozice dohromady. Eh, je tedy byla tady snaha eh, ochránit maďarské občany, vlastně nikdo neví před kým, ale maďarští občané se vyjádřili, jak vnímají posledních 8 let vlády a ukázali, jakým směrem se chtějí eh, ubírat v dalších letech. Je tedy třeba respektovat demokratické rozhodnutí Maďarů a nelze je pochybňovat a nelze eh, za to nějak občany trestat. Já vím, že asi nesouhlasíte s tímto rozhodnutím Maďarů a že vás frustruje, ale je tady veliký rozdíl. Maďaři eh, jsou zapsáni na voličském seznamu, ale vy ne. Takže Maďaři mohou rozhodovat o budoucnosti Maďarska, ale vy ne. Před dvěma a půl týdny Maďaři dali jasně najevo svou volbu. Proti migrační, nabízeli jsme tedy protimigrační politiku chránící Maďary a na druhé straně byla pro migrační opozice podporovaná nevládními organizacemi a zahraničím. A Maďaři tedy se jasně vyjádřili Eh, a nám to tedy dalo eh, jasný úkol. Maďarsko nebude imigrační zemí, nebude přijímat migranty. A proto, dámy a pánové, jsem tedy eh, připraven pokračovat ve vyhrocené diskusi s vaším výborem, ale my jsme na to připraveni, na tuto vyhrocenou debatu a spory. Maďarská vláda bude pokračovat ve svém kurzu Myslí si, že pouze maďarští občané mohou rozhodovat o tom, kdo je vpuštěn do země a s kým chceme ve své zemi žít. Budeme nadále chránit své hranice, budeme nadále chránit eh, bezpečí svých občanů a nepřejmeme povinné kvóty a nepřejmeme ani to, že by multikulturní společnost byla hodnotnější než homogenní eh, jednotná společnost. Buďte tedy připraveni na to, že i eh, my chceme zachovat Maďarsko Maďarům. To, co tady je v té zprávě, to je snůžka jasných lží. Spravodajka při přípravě této zprávy zohlednila možná všechno jedené fakta. Je to prostě eh, plné lží. Říkáte, že v Maďarsku není svoboda tisku. To je lež. V Maďarsku je tisk diverzifikovanější než v západních státech. V Maďarsku eh, třeba se otevřeně mluví Eh, o tom, že eh, ilegální migranti páchají trestnou činnost. To se v jiných médiích eh, řadu týdnů neobjevuje. To se v Maďarsku stát nemůže. V Maďarsku máme, když se podíváme na televizní kanály, tak tam máme stejný počet provládních i protivládních. A mnoho, většina televizních programů je, jsou velkými kritiky Eh, maďarské vlády. Stejně tak různé internetové portály, většina z nich kritizuje maďarskou vládu a eh, nejsledovanější spravodajský portál je teda nejkritičtější. V předvolební kampani na základě dokumentů, které eh, unikaly z Bruselu, se objevaly každodenně různé lži a obvinění hlavních vládních představitelů. A v den voleb většina sdělovacích prostředků oslavovala vysokou účast, mysleli si, že to povede k poklesu výsledků vládní strany, ale nestalo se tak. Ta zpráva eh, říká, že nevládní organizace jsou utiskovány. To je lež. V Maďarsku je 65 tisíc nevládních organizacích. Ano, některé se stěžují, ale to jsou ty, které se eh, staly eh, z nevládní organizace otevřeně politickými hráči. Účastní se kampaně, snaží mobilizovat lidi, aby hlasovali proti vládě. A tyto nevládní organizace dostávaly eh, financování ze zahraničí. A Maďaři mají právo vědět, kdo tyto finance posílá a čí hájí zájmy. A vy tady vždycky voláte pro transparentnosti, tak když chcete být transparentní, tak proč neříkáte, odkud ty peníze berete a komu jsou určeny? A v té zprávě se odvažujete tvrdit, že v Maďarsku je problémem antisemitismus. To tedy musíme rozhodně odmítnout. Žádná země v EU toho neudělala proti antisemitismu tolik jako Maďarsko. Nebylo to v Maďarsku, kde se utočilo na mladé nebo i starší židy, nebo se na ně utočilo u nich doma. V Budapešti je největší židovská komunita v Evropě, která tam eh, prožívá eh, znovu obrození, jak řekl i eh, izraelský ministr zahraničí. A vlastně dostávají i peníze z mm, maďarského rozpočtu a v našem trestním zákoníku je popírání holokaustu velice vážným trestným činem. Takže dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně, tohle bylo jenom pár příkladů toho, jaká takzvaná fakta dáváte do zprávy a jaká je skutečná pravda. My také chápeme, jaký je celý mechanismus, co stojí za touto zprávou. Má máte prostě pokřivenou pro imigrační politiku a kritizujete Maďarsko, protože stojíme v cestě rozmachu této politiky a nemůžete tedy eh, eh, uplatňovat svoji extremistickou promigrační politiku. Mám pro vás špatné zprávy, tedy pro vás budou špatné. A sice, že na základě vůle maďarských občanů vás nenecháme realizovat Sorošův migrační plán a tím budeme chránit nejen Maďary, ale celou evropskou kulturu a celou evropskou historii. Ještě jednou děkuji za pozvání, abych vám mohla říct si opravdovou pravdu o Maďarsku. Um, Pokud jsou tady lidé, kteří nejsou členy tohoto výboru, tak prosím netleskejte mějte, buďte ukáznění a respektujte naše jednání. Devět eh, členů se přihlásilo slovo, striktně v tom pořadí, v jakém se hlásili. Dvě minuty každý, prosím. Pan ministr tady vystoupil se svolením paní zpravodajky, bylo to domluveno dopředu. Pravodajka bude moci na to zareagovat, eh, až bude vyvozovat ty závěry z diskuze. Teď tady máme devět řečníků, já to přečtu v tom pořadí. This is in the order that was indicated to the secretariat. Mr. Niedermüller, uh, Mr. Boney, Mr. Becker, Mrs. Gao, Mr. Albrecht, uh, Mrs. Yaroka, uh, Mrs. Intervelt and Mrs. Mrs. Krzyzewska. Um, did you indicate? Hlásil jste se? Ne, jsou tady ještě dvě, dva další, paní Morvaj, pan Zver. Okay, just listen up. That's it. That's the list. Takže tak to je, tento seznam. A pan Niedermiller má na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Maďarský ministr tady popisoval, co se dělo těsně před a po volbách. Ale my přece teď tady eh, nemluvíme o výsledcích voleb. Někdo eh, nespochybně výsledek maďarských voleb. Já bych vás chtěl spíše upozornit na tři věci. Pan ministr mluvil o tom, že maďarská média jsou svobodná. Říká, že v je úplná svoboda médií. Já bych pana ministra upozornil na poslední zprávu ve které se popisuje situace v oblasti eh, svobody médií. Eh, Maďarsko je na přibližně 80. místě v tom žebříčku svobody médií a to postavení eh, se neustále zhoršuje. Od roku 2010 se neustále zhoršuje index korupce. To zase není můj závěr, je to závěr eh, výboru eh, pro kontrolu rozpočtu. Jehož předsedkyně pochází ze stejné politické skupiny jako vy, pane ministře. A za třetí, my rozhodně nechceme přispět k tomu, eh, že budeme považovat naše politické protivníky za nepřátele. My si myslíme, že demokracie je o ochraně těch, kteří mají odlišné názory, kteří jsou v menšině. A rozhodně to nespočívá v tom, že budeme sestavovat nějaké seznamy nepohodlných lidí. Eh, demokracie rozhodně není tyranie většiny, je to snaha o kompromis. Tady vůbec nejde o maďarskou vládu. Není to nějaký útok na maďarskou vládu, nebo není to o migraci, je o základní hodnoty, které by také maďarská vláda měla dodržovat. Ten zákaz tleskání se teď týká úplně všech. Pan eh, Bony na dvě minuty. Děkuji, pane ministře. Vy jste byl pozván jako host na racionální klidnou debatu ale ukazuje se, že vy eh, radši eh, chcete vystoupit jako herec eh, v tomto představení. Dbejte na, prosím na svá slova, jako to děláme my. Chci poděkovat paní zpravodajce za její vynikající práci podloženou výzkumem. Postoj k Sorošovi, to je neustále úsilí o stigmatizaci a e, ukazování a obvinování některých jednotlivců nebo nevládních e, organizací. Tím se otevírají dveře dalším velmi arbitrárním a politicky motivovaným opatřením vůči svobodě projevu a občanskému sektoru v Maďarsku. Další bod té zprávě je koncentrace médií Jde tady o to, jak přesvědčit veřejné mínění tím, že například eh, jsou pod kontrolou také místní rozhlasové stanice a další eh, média. Je evidentní, že Maďarsko následuje ve stopách autoritativních režimů. Legislativa proti eh, Sorošovi je v podstatě kopií legislativy, kterou přijímá Putin. šíří se tady ta autoritativní tendence v celém regionu. Já jsem se setkal s panem Orbánem před lety osobně, je velmi smutné, jak se uchyle čím dál tím více k těmto autoritativním e, řešením. Ale rozhodně nikdo nevnímáme Maďarsko jako nějaký izolovaný problém. Víme, že e, autory nebo totalitarismus ohrožuje demokracii v celém regionu v Evropě. A na závěr bych chtěl požádat všechny z vás, abyste si na to nezvykali. Musíme bedlivě eh, vnímat, co se děje v Maďarsku, ale ve všech našich zemích. Já jsem z Polska. Musíme eh, dát jasně Maďarům najevo, že maďarská občanská společnost není osamocená a že demokracie neznamená jenom vyhrávat volby. Pan Dekr. Děkuji, já Eh, vítám, eh, že jste přišel sem na diskuzi do výboru pro občanské svobody. Já jako soused eh, Maďarska si také myslím, že potřeba hovořit pravdivě. Je velmi nepokojivé, že například strana Jobik, druhá největší strana v Maďarsku, je antisebická, protiromská, měla více než 20 a Rozhodně eh, nesmí docházet k tomu, že někdo útočí na jednotlivce. Mohl bych teď citovat eh, Viktora Orbána z jeho projevu. Eh, říká, že bojujeme proti příteli, který je odlišný od nás. Skrývá se, je mstivý, je nečestný, není národní, ale je to internacionální a spekuluje s penězi, nemá žádnou vlast, ale chová se, jako by eh, chtěl kontrolovat celý svět. Eh, usnesení o antisemitismu, které vypracovalo, vypracoval tento výbor, a který byl schválen velkou většinou, třetím, třemi čtvrtinami, by tento výrok považoval za definici antisemitismu. A museli bychom to trestně stíhat. Myslím, že to jsou ty stará, je to stará antisemická retorika. A mnoho členů maďarské židovské komunity dnes má strach a jsou znepokojeni. Samozřejmě, že ne v Maďarsku, ale i také v Maďarsku. Jako předseda nadstranické skupiny proti antisemitismu v tomto parlamentu, musím považovat eh, tento projev za podněcování k antisemitismu, musím to striktně odsoudit a musím požadovat po maďarské vládě, aby se zdržela takovýchto výroků. Je potřeba to kritizovat. Myslete na budoucnost občanů ve vaší zemi, protože eh, budoucnost vaší zemi je v Evropě a je potřeba, abyste přestali s tímto jednáním. Pan Albrecht. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce za vynikající práci. Myslím, že to je důležité pro tento výbor a pro celý parlament, že budeme velmi vážně eh, projednávat toto téma, aby se to nestalo nějakou eh, stranickou ideologickou diskuzí. Jde tady o základní hodnoty Evropské unie ve všech členských zemích. Ten problém samozřejmě máme ve více zemích. Je potřeba doložit, že právní stát, demokracie a základní práva v Evropské unii chceme chránit důsledně, protože to je smluvě ukotveno. A mm, je potřeba neustále připomínat, že i Maďarsko podepsalo tyto smlouvy znamená, že evropské právo platí také v Maďarsku a e, instituce e, mají dbát na to, aby e, se toto právo dodržovalo. I poslanci, kteří jsou zvoleni za Maďarsko, tady zastupují maďarské občany a musí požadovat dodržování těchto zákonů. A tak to bude, dokud Maďarsko bude členem Evropské unie, že se budou dodržovat tato pravidla. To, co mi osobně přijde jako velké zklamání, je to, že jsem očekával nějakou obsahově zaměřenou věcnou diskuzi, ale to, co jsem tady slyšel, je jeden z eh, nejméně respekt, eh, naprosto, eh, naprostého nedodržování respektu vůči ostatním. Byla to čistá propaganda, vůbec to nebyl pokus se, postavit kritice a zareagovat na ně. Eh, a ten potlesk eh, vašich sousedů a potom také říkat, že žádný antisemitismus v Maďarsku neexistuje a sedět vedle poslankyně, která sama říká, že maďarští židé, a teď cituji, eh, se měli hrát se svými obřezanými penisy, která sedí vedle vás. Eh, poslankyně Zajobik, která byla zvolena v Maďarsku, to považuji za skandál. Myslím, že byste měl eh, vážným způsobem odpovědět na všechny tyto připomínky, protože i to je jasné porušení základních hodnot Evropské unie. Mrs. Gál, please. Paní Gál, pane předsedo, jsem přesvědčena, že tato rozprava je skandální a není důstojná. Tento parlament by se do toho neměl pouštět. Tyto příspěvky jsou skutečně nedůstojné a jsou naprosto nevhodné. Jsou nehodné maďarská a maďarských občanů. Minimum, které bychom měli učinit, je chovat se způsobně. A lidé, kteří nás urazili, by se měli omluvit. Já nemám čas zde vyvracet všechny lži a zkreslení v prohlášeních ze zprávy, ale chci zdůraznit jednu věc. A budu to citovat anglicky. Společnost se nezakládá na právu. To je skutečně nechutná lež a urážka maďarského národa. Je to útok na naši tisíciletou historii vlády práva. A žádám zpravodajku, aby se za toto prohlášení omluvila. Ale ještě to rozvedu. To, co zde dnes slyším a co si čtu v té zprávě, čtu na celých stránkách, je popis země, jako by to byla nějaká středoafrická diktatura, jako bychom nehovořili o členském státu Evropské unie, kde právě proběhly demokratické volby kde je funkční systém justice. Je to pro mě ponižující, je to ponižující pro maďarské občany. Tuď bych vás chtěla pořád, abyste ty lži upravili, změnili a změnili i svůj styl, který je skandální. Hovoříte o faktech a ta zpráva je plná a vaše prohlášení jsou plná lží, zavádějících skutečností místo faktu. Zmiňujete Radu Evropy a OBSE a další mezinárodní organizace. Ale kde získali své informace? Od stejných pěti až šesti nevládních organizací a takzvaných expertů. Vychází to z jejich stanovisek a o to opíráte svůj postoj. Takže já bych chtěla odmítnout vaše prohlášení. My nespolupracujeme s Jobikem, s extrémně pravicovou stranou. Odmítám i obvinění, kdy nás obvinujete z věcí, které jsme neučinili. Toto je falešný proces a vy jste rozhodli o našem osudu kvůli naší migrační politice a to je nepřijatelné. Děkuji. Kde začít? Dobře, za prvé, toto je typický případ autokratického režimu, který se dostal k moci tradiční, eh, tradiční viktimizací, tedy stavění se do postavy oběti a ostatní smačné přátelé. A v, ostatní o nás žou. To je typické. Ale vy, vám nepatří maďarský národ. Vy jste byli zvoleni, abyste zastupovali maďarský národ dočasně. A já bych ráda věděla, já, já jsem poslouchala vaše vystoupení a potom, potom jsem už si sluchátka odložila, protože jsem byla trošku unavena veškerými obviněními a snůžkou lží proti nám. Jak si myslíte, že zastupujete tu druhou polovinu maďarského národa, která pro vás nehlasovala desítky tisíc lidí v ulicích, které demonstrují proti vašemu režimu? Jak je zastupujete? A my zde dnes, to, co dnes říkáme, vlastně na tom nezáleží, protože vaše propagandistická média zastupovaná státem budou jasně tuto eh, rozpravu předkládat úplně jinak. Vy, vy jste oběťmi a my jsme ošklivými nepřáteli a pan Soroš eh, zdá se financuje to velké spiknutí proti vám. Možná bychom se měli dozvědět něco více o vašich finančních zdrojích. Vy naprosto zneužíváte pro svůj korupční re, režim a pro svého korupčního lídra eh, prostředky Evropské unie, ale jste, jste financováni panem Putinem a panem Benonem, který také financuje tato hnutí a který s chroupností Eh, financuje i partnery polské vlády. Tím bychom se možná také měli zabývat. A opravdu si myslím závěrem, pane předsedo, že byste tu zprávu měli přivítat, protože v zásadě potvrzuje to, co pan Orbán chce dosáhnout. Chce změnu režimu, chce jiný systém. On řekl, že si přeje vytvořit i liberální demokracii. A to je, to je prostě uh, nedorozumění. Žádná taková neliberální nebo iliberální demokracie neexistuje. Má na mysli autokracii a to se mu skutečně daří. Takže pokud Evropský parlament dospěje k závěru, že dochází k systémovému problému, tak my pouze uznáme to, že pan Urbán dělá přesně to, o co usiluje, takže s tím se dá jenom souhlasit. A moje poslední poznámka je, abych chtěla říci, eh, by pohrdáte velkou skupinou lidí ve vlastní zemi a mimo vlastní zemi. Ale jedna zásada je pro mě klíčová jako pro političku. Buďte hodní, když stoupáte nahoru, protože až budete klesat dolů, tak se s nimi opět setkáte. Um, Mrs. Jaroka. Paní Jaroka. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Požádal jsem o slovo, protože jsem chtěla potvrdit to, co jsem řekla minule, že zpráva je plná lží a informací, které by se mohly vztahovat a měly by se eh, vztahovat i na Džurčányho vládu, která vládá do roku 2010, a ne na Orbánovu vládu. Například bod 43, kde hovoříte o kvazivojenských eh, jednotkách, které vyvolávají strach eh, mezi populací. To se dělo v roce 2010 a socialistická vláda s tím nic nedělala. A socialistické síly na tom budovaly svou kampaň. Tak já nevím, o čem zde vlastně mluvíte. Paní z Argentíny tvrdí, že si všechno ověřovala, veškerá prohlášení ze zprávy. Ale dovolte mi říci opět, která fakta nejsou pravdivá. Nikdy jsem neslyšela o pochodujících neonacistických skupinách ve Švédsku, ale slyším jenom o Jobiku. Když došlo k vraždám Romů v Maďarsku za vlády Dušana, tak se se proti tomu nestavěli. Bod 44 uvádí, že romské děti jsou segregovány a jejich životní podmínky se zhoršily. Podle výzkumu Evropské komise ve srovnání se situací v roce 2011 a se zjištěními z toho roku eh, procento dětí, které opouštějí školu, pokleslo a řada romských dětí navštěvuje předškolní zařízení od tří let věku a to mění tu situaci v oblasti segregace. A od 6 let tyto děti už mají dostatek znalostí a mohou vstoupit do běžných škol díky nové legislativě v Maďarsku. Dále je třeba říci, že romské děti jsou, navštěvují zvláštní školy. To není pravda. Příležitosti pro romské děti se zhoršují. Fakta ukazují opak došlo k desetiprocentnímu nárůstu, tedy školní docházky. A v městě Myškol a Díredháza probíhají jednání a bod 45 je také nepravdivý závěrem. Pokud tyto věci opravíte, tak možná zachráníte profesionalitu Evropského parlamentu, protože Dnešní rozpráva může skutečně být šokem pro evropské občany, pokud to budou sledovat. A ptám se sekretariatu, jak je možné, že v této zprávě je plno odstavců, které jsou nepravdivé. Jak je možné, že jste přehlédli a opomenuli naše připomínky? Paní Kudřická, prosím, na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych eh, chtěla sdělit maďarským přátelům a panu ministrovi, že skutečně eh, dobře se vyspěte a potom si zprávu znovu přeštěte, protože je to zpráva, která se opírá o fakta. Takže kolegové Přátelé, prosím, nepovažujte vztahy s Evropskou unii jako nějaký souboj, kde může vyhrát jenom jedna strana. Existují hodnoty, které můžeme sdílet a ty jsou popsány ve zprávě se zeměmi, jako je Německo, Nizozemsko, Francie. A v minulosti jsme byli pod komunistickým režimem a boj s komunistickým režimem. Tyto mezinárodní organizace eh, působily a nyní je chcete vyhodit z Maďarska, ale v minulosti tyto organizace byly tak úspěšné v boji s komunismem, že teď jsme členy Evropské unie. Vám se tyto organizace nelíbí a tvrdíte, že tyto nevládní organizace eh, a Soros v čele lžou. Myslím, že vaše kroky, to je mi zcela jasné, budou v budoucnosti znamenat, že článek 7 bude uplatněn, anebo strukturální fondy budou zmraženy, anebo významně omezeny pro, tyto zem, pro naše země. A vývoj našich zemí se tedy zpomalí. Takže vy nás vlastně velmi rychle dovedete pod vliv prezidenta Putina z Ruska. Takže si znovu promyslete, o čem mluvíme a přešete si, co stojí ve zprávě. A nepovažujte tuto rozpravu za proces, který je namířen proti vám nebo proti maďarské společnosti. My si přejeme, aby Maďarsko a celá střední Evropa byla i nadále v Evropské unii. My chceme eh, být i nadále silnými partnery. Chceme být partnery a nestát mimo. V souladu s článkem 206 můžeme přímo pouze dva členy, které, kteří nejsou z výboru Libe a budou mít jednu minutu takže paní Morvaj na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, jsem velmi vděčná v Evropské unii, že posiluje naši národní soudržnost díky vašim útokům, takže jste něčemu aspoň posloužili. Lidé se dívají na Maďarsko a je skvělé se cítit Maďarkou dnes. A jsem vždy zdravena s velkou úctou a vděčností. Stavíme se za svrchovanost a proti migraci a máme radost to, že to můžeme ukázat celému světu, aby o tom věděli, o našich pokusech. Jsme vám za to velmi vděční. A také si můžete klást otázku, jak je možné, že Evropská unie útočí nejvíce na tyto země, na Maďarsko a Polsko, které jsou tak oblíbené v Evropě a kterých se tak váží v Evropě, jak to sami říkáte. Je to proto, že politická, politické složení parlamentu neodráží skutečné volby evropských občanů. A to se změní v roce 2019 a fi, s Fidesem a s Poláky změníme EPP anebo vytvoříme novou Evropskou lidovou stranu, která bude už zastupovat většinu evropských občanů a jejich skutečné hodnoty. Protože po, pak už nebude možné takto obvinovat e, moji zemi. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Chtěl bych zdůraznit, že všichni poslanci EPP nemají stejný názor, je to celá škála názoru a, a tato diskuse není příliš příznivá. My bychom měli, my, bych, my takto neupevňujeme Evropskou unii, právě naopak. A Orbán, nová vláda udělala mnoho pro integraci Romů a pro integraci dalších menšin. Před deseti lety slovinská menšina Eh, byla na vymření v Maďarsku, ale dnes pomocí maďarské vlády jsme opět eh, silnějším partnerem zde. Vy, znám tyto otázky, protože jsme sousední zemí. Sousedíme s Maďarskem. Tak bych nebyl tak rozhodný v těch obviněních ve zprávě proti maďarské vládě. A také bych chtěl říci, že bude třeba větší vzájemné úcty mezi námi. Děkuji za udělení slova. Děkuji. Nyní dáme slovo panu ministrovi, jak bylo dohodnuto, na maximálně pět minut a potom paní Sargentiny na závěr. Já bych chtěl nejdříve položit otázku. Některé nevládní organizace a další organizace zastupené zde Eh, velmi naléhavě se ptají 65 tisíc nevládních organizací, jejich velká většina, tedy jak, proč jsou tak velké obavy z občanské společnosti, která existuje v celé EU? Proč, proč je to takový strach z kritiky? V čem je problém? Proč nejste schopni se s tím vyrovnat? A proč vyvíjíte tlak na nevládní organizace, včetně těch mezinárodních, které nebudou moci existovat v Maďarsku? a proč eh, na ně vyvíjíte tlak, aby opustili Maďarsko. Je to velmi naléhavá otázka v souladu se zprávou paní Sargentíny. Eh, popíráte, že něco takového se děje? Nedokážete se vyrovnat eh, s těmito organizacemi, já zmíním Amnesty International, nejste dost silní na to, aby se to vyřešili. Každá ostatní země EU má zdravý nevládní sektor, který kritizuje vládu své země. Můžete odpovědět i písemně, pokud na to nebude dost času. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, musím tedy na základě toho eh, vyvodit následující závěr. Pokud tedy maďarská rozhodnutí jsou spochybňována, je to v pořádku, špinění maďarské vlády je v pořádku a, naš, a když se chceme hájit, tak to v pořádku není. Všichni, kdo respektují demokracii, musí odmítnout takovýto přístup. Promiňte, přerušuje předseda. Uh, v někteří poslanci možná použili trochu emocionální jazyk, ale prosím ve svých pěti minutách, zatím jste tedy mluvil 30 vteřin, ale ve zbylém svém času, prosím, zachovejme důstojnost eh, tohoto jednání a snažme se používat tedy eh, jazyk důstojný tohoto parlamentu. Děkuji. Tak dnes tady máme zkoumat zprávu paní Sargentiny. Ona prezentovala svou zprávu a my o tom diskutujeme. Já bych eh, nerad, eh, aby tady to skončilo nějakou hádkou. Prosím, soustřeďte se na konkrétní otázky, které zazněly. To by bylo užitečné. Děkuji. Vážený pane předsedo, myslel jsem, že svoboda projevu a svoboda vyjadřování platí i pro mě v eh, tomto sále, ale pokud tomu tak není, tak tady budu plnit vaše pravidla. V této diskusi eh, se útočilo na Maďarsko a já nemohu souhlasit s tím, že odpověď je popisována jako útok. Já bych chtěl zopakovat, že jsme vyhráli tři po sobě jdoucí volby dvoutřetinovou většinou. Vy říkáte, jak pro jak, jakou mám legitimitu, že zastupuji Maďary. Já se mohu zeptat vás, kolik, Maďar, kolik eh, eh, ev, evropských občanů volilo vás, když tady pak Maďary poučujete. Pak tady se mluvilo o antisemitismu v Maďarsku. Maďarsko eh, diskutuje s Georgem Sorosem. Neschodneme se v několika bodech, zejména pokud jde o migraci. Eh, Soros nechtěl, aby vláda ve volbách vyhrála. Neskrýval svůj názor. Ale když mluvíme s Georgem Sorosem, nás eh, nezajímá, jakého je vyznání, jak se nazývá. Eh, Poslanec za zelené, který už tady není, nás obvinil a obvinil Jobik, že to je krajně pravicová strana. Chtěl bych upozornit na to, že volební kampaň opozice měla jediné téma. Takzvaní maďarští zelení a socialisté se snažili eh, domluvit s Jobikem, krajně pravicovou stranou, aby svrhla vládu. A teď mě obvinujete, že spolupracuji s krajně pravicovou stranou. Oni to dělali ale zelení a socialisté ve volební kampani. Pane předsedo, chtěl bych vás také informovat, že jsme Eh, zaslali faktické vyjádření ke všem bodům zprávy. Vy jste se, pane předsedo, ptal na nevládní organizace a já bych tu otázku tady zodpověděl. Myslím si, že je eh, Maďaři mohou oprávněně očekávat transparentní financování organizací, které mohou nebo chtějí ovlivňovat veřejné mínění v Maďarsku. tak jako očekáváme transparentnost od politických stran, tak můžeme stejně dobře očekávat transparentnost o nevládních organizací, které jsou financovány se zahraničí a které chtějí ovlivňovat eh, politické názory v Maďarsku. Proč by měli utajovat své zdroje? Pane předsedo, také musím odmítnout co jste řekl, že znemožňujeme nevládním organizacím působení v Maďarsku. To prostě není pravda. My chceme, aby nevládní organizace zveřejnili, kým jsou financovány. Myslím, že to snad jim tak nekomplikuje život, aby, eh, když mají online zveřejnit, kdo je financuje. A my si myslíme, že ta transparentnost je důležitá, pokud jde o eh, svobodu akademických kruhů. Více než 20 zahraničních univerzit v Maďarsku působí a jediná, která si stěžuje na nové předpisy, je Středoevropská univerzita. Jsou eh, v Maďarsku tři, alespoň tři americké univerzity, ale slyšíte stížnosti pouze té jediné, které se něco nelíbí. Takže pokud eh, americká univerzita chce eh, podepsat eh, s námi eh, dohodu o spolupráci, proč by to neměla učinit i jiná zahraniční univerzita. Já si velice cením toho, že jste umožnili mi vystoupit v tomto parlamentu, ale stále tedy nepřijímáme, že šíříte tady v parlamentu lži o Maďarsku a proto se píšu tedy odmítnutí všech bodů ve zprávě eh, podložené fakty. Děkuji ještě jednou za možnost tady vystoupit. Tak eh, kvůli tlumočení budeme muset pomalu skončit a teď ještě zpravodajka paní z Argentiny, aby zareagovala. Pouze pokud máte nějakou technickou přílohu k jednacímu řádu, pokud to není, tak vás eh, vypnu. Hlavním principem EU, nejenom parlamentu, je respekt menšin. A pane předsedo, já vás tedy žádám, abyste chránil práva menšin v tomto sále. Tady se jedná o útok. Pokud tady je tedy menšinový názor, tak musíme mít právo se vyjádřit. A tento výbor se nemůže řídit potleskem a proto prosím, abyste respektoval práva menšin eh, při práci tohoto výboru. Okay, Mrs. Argentini. To bylo naprosto směšné, pane Jurku. Paní sargentini máte slovo. Mě se velmi vážím toho, že tlumočníci nám poskytli více času, protože právě v takovéto debatě kde to nevypadá, že bychom mluvili eh, navzájem se sebou, tak eh, si může každý poslechnout tlumočení do svého jazyka. Ti, kteří říkají, že jsou v té zprávě chyby, tak eh, vás vyzývám, abyste mi poslali prostřednictvím pozdělacích návrhů, opravu, nebo to, co si myslíte, že je správné. Jestli se nepletu, tak lhůta po předkládání pozdělacích návrhů je 15. května. Mně je jasné, že poslanci parlamentu dělají stranickou politiku, já dělám to samé, ale tady bylo mým úkolem napsat zprávu, já jsem ti pověřena plenárním zasedáním a já jsem udělala vše, co bylo v mých silách, abych eh, nastínila široký přehled situace. A rozhodně jsem sem nepromítala moje stranické postoje. já jsem velmi zdvořile dala maďarské vládě příležitost, aby tady vystoupili a čekali jsme, že ta vláda se bude chovat podobně zdvořile. Já vůbec tady eh, nevstupuji do diskuze s, s nějakou stranou, ale s ministrem, který zastupuje eh, vládu. Myslím, že eh, tady není úplně jasné to, jestli ta maďarská vláda zastupuje své občany. Vy samozřejmě tady můžete říci, co považujete za vhodné, to je vaše právo, ale já bych také mohla poznamenat, že jsem překvapena tím, že v Maďarsku mluvčí vlády eh, zneužívá mé jméno, říká o mě, že říkám lži. Dnes jste říkal to samé tady, co v té zprávě. kterou jste nám poslal, říkáte, že zpravodajka se opírala o cizí výzkum a nedochází k vlastním závěrům. To máte pravdu, skutečně já jsem studovala informace, které jsou k dispozici od jiných institucí, ale nemůžete říkat, že lžu a že žádné ty informace v mé zprávě nepocházejí z mých vlastních závěrů. To vůbec eh, nedává smysl. Měli bychom se respektovat debatě. Dalším krokem, eh, pane předsedo, jsou pozměňovací návrhy. Jak jsem řekla na úvod, toto není nějaké vyjednávání s nějakým konkrétním členským státem. Toto je zpráva, kterou postoupíme dále radě a to je cíl, eh, ke kterému já se upínám ve spolupráci se stínovými zpravodaji a samozřejmě se budu těšit na vaše návrhy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní pravodajce. Lhuta pro překladní pozměňovací návrhu 15. května 18 hodin. Děkuji všem kolegům v účasti a tím naše schůze končí.